Uh, Můžeme začít přijetím návrhu pořadu jednání. Zelení požádali, abychom sem zařadili ještě otázku k ústním odpovězení pro výměnu názorů s komisí ohledně stávajícího stavu u různých témat. To znamená živ- eh, udržitelná konzumace z potravin, strategie pro uh, Eh, životní prostředí a tak dále. To znamená, pokud nikdo nenamítá, tak můžeme návrh pořadu jednání přijmout, tedy spolu s tím, že tam začleníme nový bod 17a, který projednáme ve středu odpoledne. Later we have... Dále Tu také máme sdělení předsedy. První sdělení se týká dalšího zasedání našeho výboru. Vzhledem k tomu, že se překrýváme s slyšení se slyšeními nových komisařů, tak 29. a 30. Eh, ří, eh, září a 6. října máme zrušená zasedání, to znamená, že místo toho budeme mít zasedání v následujících datech slyšení pana Veli společně s výborem pro rybolov proběhne v pondělí 29. září ve 14.30. Slyšení pana Andrukajtise bude v úterý 39. v 9 hodin. Slyšení pana Kaněty společně s výborem ITRE proběhne ve středu 1. října a paní místopředsedkyně Bratušek společně s výborem ITRE. Slyšení proběhne v pondělí 6. října ve 14.30. Všichni pošle, eh, obdržíte od sekretariátu tedy eh, pozvánky a návrh pořadu jednání. Bude také uvedeno, jaké výbory se budou účastnit. Další bod, stále v rámci sdělení předsedy, se týká setkání na konci září 30. Eh, která se bude konat přepracovanou znění CITESu. My společně eh, s italským předsednictvím budeme hovořit o tomto rekástu, protože tam je neschoda mezi radou a eh, parlamentem ohledně aktů přenesené pravomoci a prováděcích aktů a budeme se tam snažit tedy najít řešení této patové situace. Další sdělení se týká tlumočnického režimu dnes. Máme tlumočení v 21 jazycích. Omlouváme se kolegům z Estonska a z Malty, pro ně tlumočení dnes nemáme. Jako obvykle máte k dispozici i elektronickou složku tomuto jednání v rámci e-meeting a naše jednání se dnes bude přenášet živě na internetu. Další sdělení se týká digitálních podpisů. Kolegové a kolegyně mají k dispozici aplikaci pro digitální podpis, který umožňuje elektronické podepisování pozměňovacích eh, pozměňovacích návrhů pomocí tedy smartcard nebo PINu má to velké výhledy, výhody, protože je tady zlepšená bezpečnost, eh, flexibilita a tak dále. Abyste mohli tento digitální podpis využívat, musíte se, si zažádat o PIN, což je tedy doporučená varianta, anebo tady zažádat o smart kartu. Třetí, tedy 9 října v 16 hodin proběhne k školení k tomuto. Už jste obdrželi e-mailem pozvánky. Potom bude prezentace e-meeting, protože máme tedy za cíl snížit spotřebu papíru v Evropském parlamentu, proto tedy jsme zahájili projekt e-meeting, elektronické jednání, který nám umožňuje veškeré podklady k jednání, tedy eh, mít k ním přístup z tabletu či eh, notebooku to znamená DG ITEC, dva kolegové z tohoto generálního ředitelství eh, nám také poskytnou k tomu prezentaci. Už nyní, v tuto chvíli jim předávám slovo, aby nám vysvětlili, v čem tento projekt spočívá. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji mnohokrát za to, že jste nám dali příležitost prezentovat aplikaci e-meeting. Zde ti z vás, kteří už jste v tomto výboru eh, zasedali během předchozího funkčního období, už jste asi slyšeli o e mintingu a možná jste ho i využívali. Ale vzhledem k tomu, že tu máme celou řadu nových eh, členů i zaměstnanců, tak bychom chtěli teď ještě jednou odprezentovat, jak vlastně funguje e-meeting. Jak říkal pan předseda, e-meeting existuje proto, aby pomohl Evropskému parlamentu snížit spotřebu papíru. Všichni víme, že se dříve eh, pro jednotlivá zasedání tisklo velké množství papírových dokumentů, ale potom se ukázalo, že tedy ne vždy se veškeré tyto papírové dokumenty využívaly. A z toho tady vznikala obrovská eh, hromada papírového odpadu. E-meeting tedy svým způsobem má nahradit papírové dokumenty a má také na pomoci nám všem, abychom fungovali efektivněji, pracovali efektivněji a to nejenom v zasedacích místnostech a v kancelářích, ale i jinde. A to s pomocí mobilních zařízení. To znamená, je to aplikace, která byla zde vyvinuta přímo v parlamentu a má eh, tady zavést vlastně nový způsob práce v Evropském parlamentu. Je k dispozici na jakémkoliv zařízení. Může to být chytrý telefon, tablet nebo notebook, pokud tady máte připojení 3G nebo Wi-Fi. A můžete tady tímto způsobem si prohlížet dokumenty k jednání, můžete je prohlížet jako kdyby byly papírové. My tady provedeme takovou malou, takové malé eh, představení, takové demo eh, tohoto eh, této aplikace, pokud máte už své zařízení, eh, chytrý telefon, tablet nebo něco takového, můžete to rovnou vyzkoušet. My jsme vám rozdali takovýhle jeden eh, stručný eh, papír takového průvodce, tím, jak to funguje. Snažili jsme se tady i zde zredukovat množství papíru, nicméně toto tady nešlo udělat jinak, to je výjimka. A jenom stručně tedy E-meeting je webová aplikace, to znamená, musíte mít příslušnou webovou adresu, internetovou adresu. Ta adresa je napsána tady i v tom průvodci papírovém, který jsme vám rozdali. A potom musíte samozřejmě mít svůj běžný login, přihlašovací jméno a heslo. Pokud pan předseda dovolí, tak já bych teď kolegu poprosila, aby vám stručně předvedl, jak e-meeting funguje. A poté samozřejmě jsme vám k dispozici, pokud budete mít jakékoliv dotazy. Děkuji. Děkuji, dobré dopoledne všem. Já to zde odprezentuji na iPadu, ale samozřejmě můžete využívat i jakékoliv jiné zařízení. Jak už zaznělo, e-meeting je webová aplikace, to znamená, nemusíte si instalovat žádný software. Abyste měli přístup do této aplikace, tak musíte použít oficiální webové stránky Evropského parlamentu a potom tam eh, uděláme jenom lomítko a napíšeme za to e-meeting. je to interní aplikace, to znamená, je přístupná pouze zaměstnanům, to znamená eh, poslancům, asistentům a dalším zaměstnancům. Je tady potřebné přihlašovací jméno a heslo. Já si tady napíšu to svoje, vy samozřejmě si použijte své. Toto je tady moje přihlašovací jméno, toto je mé heslo. Když se poprvé přihlásím do této aplikace, tak tady máme tu prvotní úvodní obrazovku, kde se e, říká, že je třeba splnit tři kroky k tomu, abyste mohli mít přístup k dokumentům. Zvolíme tedy jazyk, výbor a zasedání. Já vám to ukážu. To znamená, tady klikneme na start a toto je to rozhraní, které budete využívat. Je k dispozici v jakémkoliv jazyku, v jazyce samozřejmě a jsou tady k dispozici samozřejmě ve stejném rozhraní veškeré výbory. Já to někdy přiblížím, abych vám ukázal, kde přesně co zrovna dělám. Takže tady si můžete volit jazyk, já to tady přepnu do angličtiny. A hned vedle je možnost vybrat si výbor, takže zde zvolím právě výbor Envy. Tady vidíte tady globální pohled na obrazovku, zde nalevo máme jednotl- seznam jednotlivých zasedání a napravo potom pohled na pořad jednání pro každé zasedání. Vpravo nahoře jsou jednotlivá tlačítka či parametry, kterými můžeme řídit přístup k té aplikaci. Máme tady náhled na pořad jednání, nebo můžu zvolit, že chci vidět jenom dokumenty. Máme tady e-committee, máme tady zpětnou vazbu v případě, že chcete třeba požádat o pomoc nebo o, nějakou, eh, o nějaké vysvětlení. Toto je skvělá volba. Eh, potom je tam volba appendices, to znamená přídatky. Eh, můžeme tam kdykoliv tedy jaksi doplnit nějaký dokument a sdílet ho se všemi ostatními. Hned vedle potom máme tlačítko, které nám umožní sdílet jednotlivé prvky pořadu jednání. To tedy můžete sdílet s nějakým kolegou či s asistentem. Teď vám podrobněji ukážu obsah této aplikace. To znamená, nalevo například já si zvolím dnešní zasedání, to znamená 24. září. A zde vpravo už vidím aktualizovanou verzi pořadu jednání s veškerými dokumenty. To znamená, jakmile tam máme plus u nějaké položky, tak se mi rozbalí veškeré doplňující informace k tomuto eh, bodu na pořadu jednání. Je tam i informace o tom, kdo je zpravodaj a tak dále. Toto vše tedy v minulosti bylo vytištěné k dispozici, ale naším cílem je tedy, že prostřednictvím této aplikace i meeting můžeme zcela nahradit ten stávající postup, kdy využíváme tištěné dokumenty. Ke jakékoliv položce na pořadu jednání opět máme tedy k dispozici dokumenty a můžeme si je zvolit v jakémkoliv jazyce. Například jsem zvolil rumunštinu a vidíte, že mám tady k dispozici nyní ten dokument v rumunštině. Kdybych chtěl nějakým způsobem interaktivně pracovat s tím dokumentem, tak si jej můžeme otevřít v jiných aplikacích. To už záleží potom na vašem zařízení, jaký textový editor máte ve vašem zařízení. Já si ho například tady eh, v, otevřu v Adobe Reading to je tady můj editor a nyní už mohu interaktivně s tím pracovat, můžu si tady něco zatrhnout. Můžu tam případně připojit nějaké poznámky. To vše, co teď dělám, si dělám u sebe na svém zařízení, na té své kopii. To znamená, nez, neměním nic, ani nic, eh, jak si nezdílím s nikým dalším. Nebude to dostupné pro všechny. Když si tady, jsem si upravil tento dokument, mohu ho sdílet se svým asistentem, případně s nějakým dalším kolegou. A všechny ty změny, které jsem provedl v tom dokumentu, budou tedy v, tom nové, v té nové verzi dokumentu, který mohu Eh, sdílet s ostatními. Tímto způsobem můžeme tady pracovat s e-meetingem, to znamená, mám kdykoliv přístup k dokumentům i samozřejmě před zasedáním, mám tam přístup k veškerým jazykovým verzím, mohu ty dokumenty otevírat, upravovat si je pro sebe a sdílet ty upravené verze s kolegy. Hned vedle potom máme další aplikaci, která se jmenuje e-committee o tom také chci pohovořit. A e-committee je právě takovým pracovním nástrojem pro jakýkoliv výbor. Je to vlastně prostor, kde každý výbor může uchovávat jakékoliv dokumenty, které se týkají jeho práce. To znamená, zde můžete najít doplňující informace, které vám mohou pomoci, například připravit se na zasedání. Budou tam návrhy zpráv, návrhy stanovisek, uvidíte tam jakékoliv pozměňovací návrhy, či lhůty pro pozměňovací návrhy. To znamená, toto je aplikace e-committee, je to opět k dispozici pro jakýkoliv výbor. Abych vám rychle ještě ukázal, rychle, jak to funguje. Toto je, toto rozhraní je takové bohatší, podrobnější. Ano, toto je mobilní náhled tady. To znamená, může to skutečně fungovat na jakékoliv zařízení, při jakémkoliv rozlišení obrazovky. Tady vidíte veškeré informace, které se týkají členů, asistentů, jsou tam kontaktní informace na administrátory, na sekretariát politických skupin a tak dále. Toto je tedy velice užitečné pro asistenty například. To znamená, toto je tady i e komity a hlavním cílem samozřejmě je e-meeting, to už jsem vám ukazoval tady dříve. Tím jsem se dostal na konec své prezentace. Samozřejmě, pokud máte jakékoliv otázky, tak jsem k dispozici. Děkuji. Nemyslím, že by k tomu byly nějaké dotazy. Tato prezentace byla užitečná proto, abychom ukázali kolegům, jaké nástroje máme k dispozici. Eh, zorganizujeme se s sekretariátem a s DG eh, pro technologii eh, speciální setkání s asistenty, kteří budou moci trénovat ty Eh, kteří by si to přáli a budeme tak moci, moci používat stále více tyto nástroje. Děkuji eh, čili tomuto, eh, této službě technické a nyní přejdu k bodu čtyři, což je oznámení nových postojů rady. a týká se to uh, možnosti členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území. Eh, dostali jsme sdělení eh, postoje rady a já se omezím jenom na to, že připomenu, eh, jakou má dlouhou historii tento eh, spisek, protože eh, komise původně vypracovala stanovisko v roce 2010, parlament přijal v červenci roku 2011 eh, své stanovisko při prvním čtení a jenom v červnu roku 2014 konečně došlo k politické schodě v radě a všichni členské státy odhlasovali eh, s výjimkou Belgie a Lucemburska, které se zdržely v tomto hlasování. A nakonec na konci července, 23. července, eh, rada přijala tedy formální eh, stanovisko, které bylo přijato na plenární schůzi 15. září. Italské předsednictví se chce pokusit o dosažení schody při druhém čtení, a to ještě dříve, než vyprší rok 2014. A my jsme tedy určili následující harmonogram. 13. října budeme mít tady úvahy o, o tom projektu zprávy a budeme diskutovat v, ve výboru eh, Envy. U toho u pozměňovací názory se budou diskutovat 15. října, potom se bude hlasovat výboru 5. listopadu pro mandát a doufám, že dospějeme eh, ke schodě s radou a budeme potom mít eh, hlasování o této smlouvě v lednu roku 2015 a samozřejmě pak se bude hlasovat na plenárce v lednu roku 2015. Eh, k tomuto bodu jsem chtěl sdělit jenom toto, tedy informace o harmonogramu. Následujícím bodem je bod 5. Zde máme schválit zápis ze schůze Eh, konané ve dnech 23. 24. července roku 2014, pokud by k tomu nebyly poznámky, tak eh, před ukončením této schůze budou tedy tyto zápisy pokládány za schválené. A nyní přejdeme k bodu následujícímu, což je bod 6. Jedná se o námitku podle článku 106 jednacího řádu, systém obchodování s emisemi. Tam je seznam odvětví a po odvětví, u nichž hrozí riziko úniku uhlíku pro období 2015 eh, až 2019. K tomuto bodu Eh, je eh, třeba říci, že tuto námitku vznesli zelení a eh, kolega Ekaut tedy si vezme slovo a vysvětlí nám tuto námitku. Prosím. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám všem za to, že jste ochotní se tomuto věnovat, protože to skutečně celá řada obchodních lobby také se na to zaměřila zachytilo to jejich pozornost. Možná bychom si mohli na začátku říci, co to je vlastně únik eh, uhlíku a ten seznam. Víme, že tady jsou firmy, které mají problémy s mezinárodní konkurencí, pokud jde o povolenky. A pokud nějaká firma má takové problémy s konkurenceschopností, tak to znamená, že může získat jaksi zadarmo tyto povolenky a ne, aby, a ne je tady dražit. Ale hlavní systém má spočívat skutečně v těch aukcích a jenom pro ty firmy, které mají velké problémy s konkurencí, mají jako výjimečný, výjimečnou možnost mít k dispozici ty povolenky zadarmo. A tady je otázka toho tedy, eh, kdo je má dostat zadarmo už v roce 2008 se rozhodlo, jakým způsobem se to bude rozhodovat. Je tam velmi složitá metodologie, jakým způsobem se tady vypočítá, kdo bude na seznamu těch odvětví, které mají eh, toto riziko. My jako výbor Envy jsme už v roce 2009 vznesli námitku. Měli jsme námitku vůči té metodologii, která byla v roce 2009 vypracována, protože jsme říkali, že to povede k tomu, že příliš mnoho firm bude na tom seznamu. To znamená, že v podstatě všechny firmy, které vyrábějí třeba CO2, se na ten seznam dostanou. Bohužel, v tuto chvíli se ukázalo, že více než 95 těch emisí CO2 z tohoto odvětví se dostalo na tento seznam. To znamená, pokud nejste na tom seznamu, tak v podstatě něco děláte velmi špatně. Tam bych asi vyhodil svého lobbystu, kdyby se mi to stalo. Takže je to velmi rozsáhlý seznam. My už jsme se na to stěžovali v roce 2009, ale potom jsme od komise získali velmi důležitý slib. Oni nám řekli, že v roce 2014 proběhne revize, přeskum. A je, je to tedy i v právním předpisu, že má dojít k, k přeskumu. A je to jediná chvíle do roku 2020, kdy můžeme ten seznam znovu upravit a kdy můžeme nějaké firmy z toho seznamu vyškrtnout. Protože jinak už potom bude možné pouze firmy přidávat. A protože nám v roce 2014 slíbili přeskum, tak jsme se tehdy eh, rozhodli, že nebudeme tedy trvat na své námitce, že si na přeskum počkáme. K přeskumu došlo teď v létě, komise to tady provedla a Eh, ten přeskum spočíval tady, že v tom, že komise přinesla přeskum studii dopadu, ale problém je v tom, že se ten ta studie dopadů ještě není veřejně k dispozici. A to mi přijde, eh, že je problém, protože nová komise se jaksi chlubí tím, že chce mít lepší právní úpravu, ale mně přijde, že tady lepší právní úprava by měla spočívat právě v tom, že budeme mít k dispozici veřejně studii dopadů, na které zakládáte svoje další rozhodnutí, abychom všichni věděli, co zatím stojí, ale na, štěst, na neštěstí Tady naštěstí musím říct, že máme už k dispozici tuto studii, máme k ní nějakým způsobem přístup a teď se snažíme tady na to upozornit, protože je důležité, aby všichni měli tedy znalost povědomí o tom, co, co se tam píše. Teď jde tedy o to, jak rozhodnout, které firmy budou na seznamu těchto odvětví. Máme tam cenu 30 euro za tunu CO2. To je cena, s kterou se tam operuje. Všichni víme, že v tuto chvíli cena uhlíku je asi 5. A to je obrovský problém samozřejmě, protože čím vyšší tam nastavíme cenu uhlíku, tak tím více firm potom nám vyjde, že bude mít teoretický problém s e, konkurencí, protože když si stanovíme cenu na 100 euro, tak budou mít problém všechny firmy. A teď to máme tady tak, eh, že 95%, víc než 95% firm vlastně máme na seznamu. A myslím, že je docela zajímavé se podívat na tu studii dopadů, protože na stránce 33 se tam hezky říká, že v nejextrémnějším případě v roce 2020 bude cena uhlíku 20 euro. 20 euro. Takže Studie dopadů Evropské komise sama říká, že není logické, abychom tam operovali s cenou 30 eur. Eh, někdo nám říkají, že tedy musíme používat cenu 30 euro, protože to je v předpisech, ale potom na další straně budu teď tedy citovat, co se říká přímo v té eh, studii. Tady se říká, že se ve směrnici nikde nestanoví explicitně cena, která, kterou je třeba používat. Uh, a že je třeba vypracovat nějakou studii dopadů, aby bylo možné tedy e, svá rozhodnutí za, e, zakládat na nejlepších údajích, které jsou k dispozici. To teď máme. A jaký je hlavní závěr této e, studie dopadů? Strana 4. Tam se říká, že nejlepší varianta, která by tedy na stávající seznam e, zahrnula co nejméně těch položek, že by to vedlo k tomu, že by členské státy měly navýšený příjem o 5 miliard eur. A navíc se tam říká, že nehovoříme o ceně uhlíku, o tom, jestli se zvýší nebo sníží, ale že jde o otázku rozprostření těch pět, že te, ta částka, o které jsme hovořili, kdo ji bude platit, kdo ji dostane. Ten návrh, který teď přednesla komise, je, že chce cenu tedy 30 euro, že tady jde vlastně proti vlastní studii dopadů a že těch 5 miliard eur dáme průmyslu, který ale přitom nemá problémy s mezinárodní konkurencí, protože jsou všichni na seznamu, který uvádí tu příliš vysokou cenu uhlíku. Takže v podstatě děláme to, že my tady 5 miliard eur účtujeme členským státům, daňovým poplatníkům teď tady bych chtěl odkázat na kolegy z EPP, kteří vždycky, vždycky v každé ekonomické uh, diskuzi říkají, že musíme velmi opatrně a přísně postupovat, pokud jde o, cen, o peníze daňových poplatníků. Ale teď najednou tady budou muset daňoví poplatníci platit 5 miliard eur nějakému odvětví, které nemá problém s mezinárodní konkurencí, ale teď se ukazuje, že to najednou pro kolegy z EPP eh, problém není. Dokonce mají nějakou tiskovou zprávu, která má v sobě chyby, protože například Petře, jedna věc, která tam je e, napsaná, je špatně. Já neříkám, že máme celý seznam vymazat, ale já říkám, že máme využít lepší cenu uhlíku pro to, abychom stanovili, kdo má na tom seznamu být, aby skutečně na tom seznamu byli jenom ti, kteří tam být potřebují. Tomu říkáme lepší právní úprava. A to znamená, že tady máme provést analýzu a potom skutečně podle toho postupovat, peníze nasměrovat správným směrem a abychom jaksi nenutili daňové poplatníky platit něco za odvětví, které to nepotřebuje. A musím říci, že jsem trošku zklamaný, hlavně asi z Petra, protože on velmi dobře tomu tématu rozumí a potom napíše takovouhle tiskovou zprávu, takovéhle tiskové prohlášení. Takže skutečně jde o redistribuci peněz další věc. Samozřejmě celá řada lobby nám řekne, že tady vlastně to vytvoří nejistotu pro odvětví. Ale jak jsem říkal, v roce 2008 už, už v roce 2008 nám slíbili přeskum v roce 2014. Studie dopadů jasně ukazuje, že 30 eur není spravedlivá cena. Všichni aktéři, kromě tedy zástupců odvětví, říkají, že bychom měli využívat jinou cenu. I členské státy říkají, že bychom měli využít jinou cenu. A v Studie dopadů je cena 16,5 eura, to je pořád příliš vysoko, a říkají, že to by tady vedlo k nejspravedlivějšímu spravedlivějšímu rozdělení výsledků. A my jako parlament máme právo vznést námitku. Já bych řekl, že máme doslova povinnost vznést námitku, protože toto je naše povinnost jako těch, kteří činí nějaké rozhodnutí. Máme povinnost říct si komisi, promiňte, ale tohle není dobrá politika, tohle není zlepšení právní úpravy. Protože musíte postupovat podle své studie dopadů. To znamená lepší právní úprava. Je tedy naší povinností jako poslanců Evropského parlamentu být proti a říci jasně, prosím, přijďte s lepším seznamem. A zástupci odvětví velmi dobře věděli, že bude přeskum, vědí, že my jako Evropský parlament máme právo na, vznést námitku, takže jedinou, jediná věc, kterou děláme nyní, je, že využíváme svého práva. Já myslím, že bychom to měli udělat a měli bychom požádat komisi, aby se sestavila jiný seznam, který mají připravení, protože oni museli dělat veškeré ty výpočty pro to studii dopadů. Takže prosím, přijďte se spravedlivou cenou, přijďte s novým seznamem a potom můžeme tady pokračovat dál. Já neříkám, že se mi to nějak zvlášť líbí, že toto musím dělat, ale pro mě to je skutečně zásadná, zásadní věc. Je to obsah naší rozhodovací pravomoci a proto vznáším tuto námitku a doufám, že tedy v, tomto, v této sněmovně budeme mít většinu pro to, abychom skutečně vznesli tuto námitku, abychom už dnes mohli začít se zlepšováním právní úpravy. Děkuji. A nyní dám slovo Eh, Petr Líze. Vielen Dank. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, jak eh, byl jsem několikrát zmíněn, tak je dobře, že můžu rovnou reagovat. Já do jisté míry chápu stanovisko Baze Eichhauda a kolegů, kteří toto usnesení podali ale velice mě štve aktivita některých lobbystů, zjišťujeme, že vlivní eh, lobbysté eh, vystupují proti eh, emisnímu obchodu jako takovému. Eh, už jsem několikrát říkal, že to považuji za nesmysl a toto je úžasná příležitost. Když je cena eh, tak nízká, eh, jako je teď, tak můžeme poč- po, tak oni mohou počkat, že ETS e odumře sám od sebe, pokud se nebudeme angažovat. A my se angažovat musíme, aby ETS přežil a mohl dále fungovat. Pokud je o celkovou klimatickou politiku Evropské unie, tak ta byla spochybněna a já to nechci v žádném případě podpořit. A všichni e, ekonomičtí aktéři si teď dělají starosti, že pokud lobbysté e, nesehrají e, špatnou hru, tak bych bychom možná vůbec nemuseli vést toto diskuzi. Možná, že eh, Bas Eichhout mi bude eh, odporovat, nicméně potřebujeme eh, ambiciozní evropskou politiku ochrany klimatu. Evropská unie musí jednat, což se jasně ukázalo na Pankimunově summitu v New Yorku. Bylo k steku, že Evropská unie tam nejela s jednotnou pozicí 40% redukce v rámci Evropské unie. K tomu musí dojít a taková je také pozice frakce EPP. O tom se u nás vůbec nediskutuje, o tomto čísle, protože je to pro nás mezinárodně rozhodující téma. Podle mého osobního názoru musíme ETS silně podpořit, proto jsem hlasoval pro backloading a počítám s podporou dezignovaného komisaře eh, pro eh, klima, eh, který ve Španělsku také bojoval a jsem také pro rezervu stability trhu, kde je zpravodajem Ivo Belet. Takže mé osobní mínění je, že bychom měli pokračovat do roku 2017. To, že nenacházíme podporu eh, u průmyslu, to je část problému, eh, proto eh, také vedeme tuto diskuzi. Jestliže chceme udržet ETS nad vodou, a vylepšit návrh komise, tak si myslím, že bychom neměli počítat s pěti eury. Pokud by to prošlo, tak basové argumenty eh, by eh, potom eh, platily. Je to poměrně obtížné a EPP e o tom diskutovala už dvakrát velice intenzivně. Nicméně návrh Base Eichhauta zamítáme. Co tady není řečeno, ale co je zcela rozhodující pro tuto diskuzi. Seznam carbon leakage, zvýhodňuje eh, eh, firmy, které jsou na nižší technické úrovni. Pouze 10% eh, nejlepších podniků v Evropské unii dostává certifikáty zdarma. Všichni ostatní se musí účastnit aukce, aby si mohli povolenky koupit. To je zcela zásadní. Pouze těch 10% nejlepších dostává povolenky zdarma, protože chceme podporovat inovaci. Chceme, eh, aby firmy investovaly do nejnovější technologie také s ohledem na obchod s emisemi. A když to budou dělat, tak eh, konečně eh, nebudou si muset povolenky kupovat ani za 5 euro, ani za 10 euro, ani za 20. Ale ne, ne, neměli bych se vůbec podílet na tom obchodu emisí, s emisemi, aby nebyli potrestány za to, že e, inovují. My chceme podporovat inovaci, to je důležitý aspekt obchodu s emisními povolenkami. A já bych nechtěl, e, abychom nějak znevýhodňovali firmy, které investovaly do nízkouhlíkových technologií a které mají nejvyšší technické e, standardy, abychom je tedy trestali tímto seznamem Samozřejmě probíhají různé diskuze, ale v podstatě pouze ty firmy, které mají nejlepší technické standardy, nebo to je, jako, to je jako když hrají fotbalové týmy a říká se, že je to potom chyba rozhodčího. Nicméně takový je zkrátka objektivní stav věcí posledních letech eh, nevyhrál žádný německý eh, klub eh, ligu mistrů a nebylo to chybou rozhodčího, že Bayern prohrál s Realem Madrid, ale protože protivník byl zkrátka lepší. Eh, takže já nechci být malicherný a myslím si, že komise stanovila objektivní kritéria a kdo je naplňuje, tak si nemusí kupovat povolenky. A to podporuje inovaci. A bylo by naprosto fatální signál, kdybych u těch firem, které patří k nejlepším, protože investovali, kdybychom jim řekli, ale Evropský parlament se rozmyslel a stejně musíte eh, povolenky kupovat za peníze. A pokud by ceny v budoucnu vzrostly, eh, tak eh, by nás čekaly velice obtížné debaty. A není žádným tajemstvím, že eh, Evropská komise ve svých interních debat hovoří také o těch 40%. My potřebujeme naléhavě, aby bylo přijato 40% v říjmu právě kvůli tomuto seznamu. Jsou i komisaři, kteří nechtějí 40%, takže to má politickou souvislost souvislost, že e, teď e, to e, řešíme v souvislosti se ten pana, pa, pan Kimuna. Je dobře, Basi, že říkáš, že nechceš celý ten seznam zrušit, ale pouze změnit. Nicméně tady jde o možnost ano nebo ne. My máme možnost pouze úplně odmítnout seznam a můžeme komisi hezky poprosit o jiný seznam. A proto ta otázka zní ano nebo ne a proto jsem se nevyjádřil v té tiskové zprávě věcně špatně, ale e, pouze jsem e, řekl, e, že je to tedy ano nebo ne. Žádný podnik v žádné branži, který investoval, by z našeho pohledu neměl být znevýhodňován. To my nechceme. Já připouštím, že tady je více aktérů ale to, že někteří lobbysté tady v Bruselu e, špatně pojmenovávají problém, to by e, nemělo e, poškodit střední podniky a zaměstnavatele. A právě proto EPP je proti návrhu Base Aikauta. Děkuji. A nyní slovo Matěja Gark. Děkuji. Naše frakce eh, se eh, ještě nevyjádřila, eh, jak to chceme a chceme prodiskutovat věc nejprve s komisí. Já mám značné sympatie s návrhem Base Eichhauta, protože v minulém volebním období jsme se hodně zabývali tématem backloadingu, abychom udrželi ETS nad vodou. Máme na pořadu jednání zprávu Ivo Beleta ohledně rezervy stability trhu, tak aby ETS eh, e mohl dýchat, aby mohl eh, dynamicky reagovat na eh, výkyvy konjunktury a tak dále. Nikdo není tak bláznivý, aby říkal, že chceme jen tak zahodit seznamy carbon leakage. Tím způsobíme, že by všechny firmy opustily Evropu Eh, něco takového bylo v tiskovém prohlášení EPP eh, e eh, Petra Lízeho. To musím jasně říci. Z jedné strany už jsme tu hovořili o samitu Panky Muna, kde bylo řečeno, že se musíme snažit, ale nyní tady najednou říkáme, dobře, tak ještě trochu počkáme, než zatáhneme ruční brzdu ta debata o backloadingu tvořila značnou část mého života, měl jsem z ní, stálo mě to hodně šedin, A my jsme zkrátka vydali příliš mnoho povolenek a otázka je, jaké to tedy má, jaké to bude mít účinky, když budeme kalkulovat s cenou 30 euro nebo 16 euro, což komise rozpracovává ve svém posouzení dopadu. To by mě od komise zajímalo. A co z toho plyne pro množství povolenek? Jestli teď eh, zamítneme nebo eh, přijmeme návrh, tak co z toho poplyne eh, pro ty výpočty? protože eh, eh, Tady jde také o vyměřovací základ. Jestliže stanovíme vyměřovací základ na 30 euro a aktuální cena je 5 euro, tak tady máme díru 25 euro. A kdo tento účet bude platit? Eh, budou to ti chudáci, kteří si nemají kde co odpočítat, anebo to budou i ty firmy, které si budou moci zadarmo obstarávat povolenky. Kdo nakonec bude Eh, muset tyto peníze zaplatit. A ještě eh, další věc. Když dnes eh, Eh, odhlasujeme návrh eh, Base Eichhauta, eh, tak co to bude znamenat? Pokud jsem správně informován, tak podniky do dubna 2016 budou muset kupovat povolenky z roku 2015. Tady komise pracuje netransparentně pomalu, šnečím tempem, posouzení dopadu není zveřejněné a proto, je, proto má parlament jaksi velmi nepříjemný pocit, z toho, že to musí přijmout, respektive zamítnout. Musí být možné, e, až bude ten seznam přepracován, tak aby alespoň čtyři abychom na to měli alespoň čtyři až pět měsíců. Takže mě by zajímala e, otázka stejně jako ostatní kolegy e, na tento časový harmonogram a obecně, jaké budou účinky tohoto návrhu na množství povolenek bylo tu, já tady eh, sdílím eh, názor Petra Lízeho na lobbysty, kteří se snažili bránit eh, backloadingu, říkali 5 euro, i to je moc za povolenku a následkem je, že jakmile bychom tu cenu snížili na 5 euro a přizpůsobili ji realitě, tak by to stejně krachlo, protože nikdo na světě nechce E, nějak úplně pohřbít tento seznam, ale e, jedna věc je jasná. E, v určitém časovém horizontu budeme muset přizpůsobit seznam carbon leakage realitě, protože jinak nezařídíme, že budeme mít patřičnou ochranu klimatu. Nedá se říci, ne, nebo nemůžeme jedné straně neustále ulevovat a tu druhou za to nechat platit. Takže já se ptám komise na tyto otázky a prosím o odpověď. A e, naše frakce se e, ještě dnes sejde a budeme se o tom radit, e, protože to není jednoduchá otázka ale je potřeba ji odpovědět. Takže proto někteří, lo, někteří lobbysté do toho také promluvají, abych je mohl jmenovat, ale jmenovat je nebudu. Děkuji. Pan Duncan. Chairman, thank you. Pane předsedo, děkuji mnohokrát. Já bych na začátek řík, řekl, že souhlasím s panem Eckhoutem, pokud jde o tu studii dopadů. Měla by být veřejná, měli jsme ji už dávno znát. Nicméně skupina EKR nepodpoří jeho námitku. Myslím si, že je důležité, abychom všichni chápali, jak jsme se dostali tam, kde jsme. Je mi jasné, a asi většině z nás, že ETS nefunguje, aspoň ne tak, jak uh, jsme chtěli. A když se podíváme na začátek této cesty, tak chci připomenout, že finanční krize nám do toho zasáhla podstatně a ta finanční krize samotná měla velký dopad na odvětví po celé Evropě a vlastně na celém světě. A až teď vlastně vidíme, že se začínají obnovovat ta, že se začíná obnovovat úroveň průmyslové aktivity. Když se podíváme na cenu uhlíku, tak je třeba, abychom si uvědomili, že v tomto kontextu finanční krize se všechno trošku mění. Samozřejmě ETS má eh, za cíl zvýšit cenu uhlíku. Samozřejmě všechno toto k tomu směřuje, ať už to je eh, mechanismus pro stabilitu trhu eh, nebo backloading. Aby tedy ta cena se zvedla na 30 euro. To je naším cílem. Myslím, že bychom to měli všichni uznat. A v tuto chvíli tady před námi stojí výzva v tom smyslu, že je třeba se podívat na tu námitku. Když ji podpoříme, tak si vytvoříme problém. Protože to je rozhodnutí skutečně buď ano nebo ne. Pokud budeme podporovat tuto námitku, tak vytvoříme nestabilitu právě v době, kdy v společnosti potřebují mít stabilitu, aby mohli plánovat. Eh, už jeden problém je to, že jsme zrušili miniplenárku, protože je tady otázka, jak budeme moci tuto eh, námitku vůbec zpracovat do budoucna. Pokud nebudeme mít na začátku roku 2015 seznám, tak vytvoříme velkou nestabilitu a vlastně vytvoříme takovou eh, mezeru právní pro firmy, kterých se to týká. To myslím, že by byl problém. Naším cílem musí být průmyslu poskytnout stabilitu, aby se mohl ozdravit. A naším cílem v parlamentu musí být zajistit ETS, který funguje a který funguje tak, jak jsme se na začátku nastavili. A myslím si, že je tady celý, celá řada nástrojů, jakými toho dosáhnout. A z toho důvodu jsem skutečně přesvědčen o tom, že bychom neměli podpořit tuto námitku a z toho důvodu EKR tedy nepodpoří tuto námitku jako celek. Děkuji. Okay. Mr. Gerbendy. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já předpokládám, že valná většina z nás, kteří tu jsme, v, tomto, v této místnosti jsou pro evropské orientování, jako já. A my pro Evropané jsme prošli eh, velmi obtížnou volební kampaní, kdy tedy voliči jsou stále kritičtější vůči eh, evropským politikám. A já jsem velmi silně se zastával a bránil způsob, jakým Evropa rozhod, rozhoduje. A porovnával jsem to také s rozhodovacím procesem na národní úrovni, když jsem říkal, že evropský způsob rozhodování je transparentnější než ten způsob, kterým rozhodujeme na vnitrostátní úrovni. Že tady se daleko více zaměřujeme na dlouhodobé hladisko. A to byl vlastně ve stejný den, kdy v našem národním parlamentu se hovořilo o, velice zlouhavě o tom, že je nějaká vyvržená velryba na pláži na severu Holandska, tak my jsme tady vlastně plánovali strategie až roku, do roku 2050 v Evropském parlamentu. Já jsem také říkal voličům, že evropský rozhodovací systém je také daleko více než ten vnitrostátní založený na vědě, na vědeckých důkazech, že máme po studie dopadů, které jsou veřejné a že naše politiky jsou založené právě na těchto studiích dopadů. A že jsou velmi důkladné tyto studie a velmi dobře promyšlené. A potom jsme dospěli k návrhu, který se týkal toho rizika uh, úniku uhlíku a ten je právě založen na studii dopadů, která není veřejná. A ten návrh přímo jde proti té nezveřejněné zprávě studii dopadů. Takže moje otázka je, proč vůbec o tomto hovoříme, aniž bychom měli tedy zveřejněnou studii dopadů a proč tedy pro boha Evropská komise eh, vytvořila návrh, který není vůbec v souladu s její vlastní studií dopadů. A nejenom trošku, že není v souladu, ale vůbec není v souladu ten návrh. To by mě zajímalo, jestli komise může nějak vysvětlit. Když se vezmeme, když budeme brát tady evropské rozhodování vážně a nadále chceme tady bránit způsob, jakým fungujeme v Evropské unii, tak je třeba, abychom zajistili, že skutečně budeme se zaměřovat dlouhodobě, že budeme transparentní, že jsme skutečně, je to založené na vědeckých důkazech. A právě to všechno není tento návrh eh, ohledně uhlíku. 30 euro za tunu, to je v rozporu s jakýmkoliv vědeckým dokumentem, který jsem viděl v této oblasti. Dovolte tedy, abych zdůraznil, vlastně něco, co říkal i Bas Elkhout. A sice, že únik uhlíku samotný, to vlastně, o tom vlastně nehovoříme tady. Jde nám o to, jak vypočítáváme, jak jsme vlastně dospěli k tomuto seznamu. ETS a únik uhlíku a všechno, všechny způsoby, kterými bojujeme proti kli- změnám klimatu, to musí být tady zaměřené na stimulaci inovací. Pokud chceme stimulovat inovace, tak musíme na pomoci těm firmám, které se snaží investovat do inovací. Musíme se pokusit donutit ty firmy, které neinvestují do inovací, aby to dělali. Ale u tohoto seznamu, tímto seznamem vlastně nepodporujeme firmy, které investují. A naopak ani netlačíme do ničeho firmy, které neinvestují do inovací. Souhlasím s EPP v tom, že toto je negativní hlasování. Ano, můžeme říci ano nebo ne, není nic mezi tím, ale to neznamená, že když řekneme ne tomuto seznamu, že v budoucnu nebude existovat žádný seznam. Samozřejmě, že bude, protože komisi donutíme, aby připravila lepší seznam. Směrem k EKR jsem velice rád, že EKR chce, aby cena eh, CO2 stoupla na 30 eur. Jsem velmi rád, že to slyším tento závazek ze strany EKR. A velice rád s vámi budu spolupracovat, až budeme se snažit opravit systém ETS v nadcházejících měsících. Velice se těším na vaše návrhy a na vaši podporu. A pane předsedo, ještě poslední věc. Včera jsme měli summit v New Yorku, summit OSN ke klimatu a e, už přišlo několik zpráv odtuď, které konečně říkají, že Eh, ta myšlenka tady toho, že eh, máme nějakým způsobem eh, si vybrat jedno nebo druhé, buď tady růst nebo klimatické změny, tak to je naprosto špatně nastavené. Prostě není pravda, že když něco podnikneme v oblasti klimatu, že tím zároveň poškodíme vlastní ekonomiku. Není to tak. Jenom tím chceme naši ekonomiku posílit. A to není zpráva, která vzešla od eh, ekologických eh, nevládních organizací, ale také ze zprávy o klimatu a z dalších zdrojů, kde tady velice jaksi věci znalí lidé se účastnili eh, toho vypracovávání. Já tady rozhodně budu hlasovat pro tuto námitku. Prosím, donuťme společně komisi k tomu, aby přišla s novým seznamem, který je skutečně založený na vědeckých důkazech, nikoli na politikaření. Děkuji. Děkuji. Rodriguez Rui. Dobrý den, děkuji, pane předsedo. Jako frakce my podpoříme tento návrh, tento námitku, ale um, dáváme tomu spíše sociálně a politické hodnocení nežli technické. My si myslíme, že Eh, vyjednávání šlo směrem na podporu velkých eh, průmyslových podniků a eh, původně zde vypadalo to, že podniky dělají něco legitimního. Především zvýšit fakturu občanům za elektřinu není zcela seriózní. A oni cenu za Eh, za eh, tyto povolenky zakulkovali do tohoto eh, účtování. V té třetí fázi do o roku 2020 už nebyly zdarma poskytovány tyto povolenky, ale komise to opět zdůvodnila proto, aby mohla udržet tento systém zdarma. A potom ten seznam Carbon Leakage. Podnik může rozhodnout, že delokalizuje svůj, svoji produkci mimo Evropskou unii. Takže chápete, že to musíme říct si našim občanům, o čem hovoříme. Podle nás to znamená, že přijímáme eh, určitým způsobem druh vydírání, protože podle nás eh, ten způsob argumentace není úplně správný. Eh, argumenty komise jdou směrem imaginárních cen, což jsou ceny, které vnutily lobby. Například 30 eur za tunu uhlíku eh, není reálné. Faktická cena je maximálně 5 eur za tunu. Eh, rizika eh, delokalizací nejsou ani ospravedlnitelná a proto je nemožné, že se tato práva prodávají, poskytují zdarma, zatímco Eh, ta cena vůbec nesouvisí s reálnou cenou. Takže v podstatě pokračujeme v tom, že dáváme mm, podporu eh, znečišťujícím podnikům. Já jsem naprosto proti tomuto systému, což eh, znamená, že zde v tomto systému poskytujeme jenom podporu průmyslu a vůbec to ne, nepřispívá ke snižování úrovně uhlíku. Děkuji, pane předsedo. Petr Líze nám tu eh, už jasně objasnil pozici své frakce. Já bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že argument eh, jistoty plánování eh, je poměrně závažný a chtěl bych ještě jednou připomenout, že u ETS e podle nového systému od 1. ledna 2015 takže už za několik týdnů začne platit tento nový systém a e, někdy e, nejde pouze o politickou otázku, ale je zapotřebí zohledňovat i technické aspekty. A my musíme říci pouze ano nebo ne. A komisi potom dáme za úkol vypracovat nový seznam e, se vší nejistotou, která k tomu patří. A proto si myslím, že nyní jde pouze o otázku času, časového harmonogramu. A my eh, jako frakce EPP eh, e tedy nemůžeme hlasovat pro tento návrh. Miss Grostete. Excusez-moi, eh, Promiňte, pane předsedo, neslyšela jsem moje jméno byla zcela dobře vyjádřena pozice naší skupiny EPP. Já tuto stanovisko zcela podporuji. Myslím si, že odmítnutí eh, té eh, sektorového eh, seznamu, protože musíme mluvit o tom odmítnutí, tak si myslím, že by to vytvořilo určitou nejistotu, kterou nepotřebují ani podniky, ani uživatele. A v tomto v tomto kontextu, kdy je třeba šetřit energii a kdy podniky potřebují podporu, aby mohly čelit mezinárodní konkurenci a aby mohly udržet svoji výrobu v Evropu, potřebují stabilitu, tak eh, cena uhlíku, která se používá jako referenční cena, tak eh, ta eh, nesmí být žádným způsobem změněna. V toho, včlenění tohoto sektoru do eh, seznamu neznamená, že oni by byli osvobozeni od poplatků. Oni eh, jednotně mají pouze povinnost eh, snížit tyto emise o 20 do roku 2020. Čili včlenění toho jednoho odboru neznamená, že všechny podniky, které tam patří, budou moci získat na 100 zdarma tyto kvóty. Čili jenom některé obdrží eh, tyto eh, povolenky zdarma, ostatní budou moci ještě snížit svoje emise uhlíku, anebo případně potom kupovat tyto povolenky na trhu. Čili podniky, které budou mít možnost eh, užít tyto mm, kvóty zdarma, ty to použijí jenom tehdy, pokud se bude aplikovat eh, systém mezipodnikový. Takže já chci říct, že kromě právních aspektů o té ceně referenční je tady ekonomická skutečnost, kterou je třeba vzít v potaz a tato skutečnost je eh, nesmírně obtížná pro eh, evropské pro evropský průmysl v a to jsem chtěla říct, abych podpořila postanovisko EPP. Tak se mi Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych chtěla říci, že tohle je velice zajímavá diskuze. Podle mě Matias Grote položil eh, zásadní eh, otázky a e, pokud jde o ba- úvod Base Eichhauta, tak z, e, to- z toho si myslím, že musíme vycházet. Já jsem podepsala e, toto usnesení a to na základě toho, že, jak už vyplynulo z diskuze, panují tu značné obavy a pochybnosti ohledně toho, jaká kritéria za tím seznamem stojí a zejména pokud jde to nacenění. Ta cena je v současnosti velice nízká, 7 euro za tunu CO2, ale ten návrh se zakládá na 30 eurech a to podle mého názoru je samotné jádro diskuze e, Eh, posouzení dopadu eh, komise počítalo s cenou okolo 16 euro a to je něco úplně jiného. Podle mě je velice divné, že komise se neřídí eh, svými vlastními dokumenty a proto je přirozené, že bychom ji měli tedy opravit a navrátit celý návrh komisi, aby vypracovala nějaký nový, který bude založen na realistické ceně. Musíme eh, se pokusit eh, napravit ETS, eh, e který v současnosti nefunguje a musíme přijmout odpovědnost a dělat, co můžeme a vytvořit systém, který by snižoval emise Eh, samozřejmě jsou to protiargumenty skupiny EPP a podle mé eh, tady, tady jde o to, eh, jak se postarat o pracovní místa a vývoj v Evropě. Je to naše odpovědnost, musíme více investovat, podporovat zelené investice, které jsou pro Evropu cestou vpřed, moderní cestou. A ta argumentace, kterou přináší EPP, e to je ně, ně, něco jako Eh, podporovat eh, teenagera v tom, aby si nedělal úkoly a pouze se celý den válel na pohovce. Protože pracovní místa jsou budoucností Evropy. Grazie, adesso il collega Fronte. Děkuji, collega Fronte. Děkuji, pane předsedo. V těchto dnech, když jsme se dozvěděli, že budeme diskutovat na toto téma, tak jsme Eh, všichni byli přímo zavaleni různými lobbysty, kteří eh, nám posílali svoje nápady, svoje názory. A my jako hm, jako hnutí pět hvězd máme přímý vztah s našimi občany a také oni nám psali a oni, eh, kteří jsou informovaní, když nemají technické znalosti, dost věcí znají a napsali nám například, jak chce eh, Evropská eh, komise zajistit jeden ze základních principů Lisabonské dohody, totiž ten, kdo znečišťuje, ten má platit. Jak chce komise vlastně postupovat, a zde cituji, e, v případě, kdy vlastně 95% podniků může zadarmo získat možnost znečišťovat. A napsali nám také, že systém evropský vlastně není vůbec v souladu s evropskými principy, e, kdy se zavázala Evropská unie, že do roku 2050 zredukuje e, znečištění uhlíku o 80%. A chtějí, aby komise zajistila nějak výsledky, ke kterým se zavázala. To jsou jenom některé citace toho, co nám občané píší. My z našeho hnutí jsme vlastně jenom, eh, jenom eh, hlasateli eh, těchto lidí. Tito lidé chtěli, tyto to lidé chtěli, abychom zde nechali zaznít jejich hlas. My tedy jako kolegové se FFDD podpoříme tento návrh. Paní kolegyně Konečná. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já se trošku odliším, protože jsem ze země, která eh, je mm, nebo má velký podíl energeticky náročného průmyslu. A já teď nelobuju za průmysl. Já lobuju za to, abychom se všichni chovali zodpovědně. Protože eh, kdybychom s tímto návrhem přišli možná před půl rokem, Eh, respektive možná kdybychom komisi uměli přimět k tomu aby ho předložila dříve tak by bylo pochopitelné že máme čas se k němu vyjadřovat. dneska jsme v situaci kdy ve chvíli kdy podpoříme návrh pana kolegy eh, na tuto zprávu tak se dostaneme do situace kdy vlastně znejistíme velkou část eh, sektoru hospodářského sektoru v řadě zemí evropské unie. A ve chvíli, kdy se bavíme o zvyšující se nezaměstnanosti, se kterou neumíme bojovat, tak se nám může stát, že přestože naše myšlenka byla pozitivní, tak nakonec budeme mít problém s tím, že se nám projeví důsledky našeho rozhodnutí úplně někde jinde. Pro mě byla vždy priorita srovnávat ekonomické, sociální a e, oblast životního prostředí a udělat takovou jakousi trojnožku z tohoto. A pro mě je absolutně nepřípustné, abychom dostávali do legislativní pasti eh, řadu institucí a řadu orgánů, které si to nezaslouží, nehledě na to, že si myslím, že to, že návrh komise podporuje 27 členských států, vypovídá o tom, že bylo vše velmi důrazně prodiskutováno a že bychom se měli zamyslet také nad tím, jak naši odborníci z jednotlivých členských států tyto věci hodnotí. Uh, pokud bych byla přípustná k tomu vůbec jednat o návrhu pana kolegy, pak mi dovolte říct, že bych si přála úplně stejnou eh, studii dopadu na jednotlivé země protože to, co může jeho návrh znamenat, může být a zvlášť pro moji zemi jako Českou republiku opravdu tristní. Děkuji. Grazie, adesso il viceprezidente. Ah, Mr. President Uh, thank you, Chair. Uh, Děkuji, pane předsedo. Je to celá taková nabitá diskuze, je to tak? Vypadá to, že jsme pod tlakem. Teď jsem vyslechl kolegyni z GUE z České republiky, tak skutečně se mi zdá, že jsme pod tlakem. Musím také přiznat, že i já jsem pod tlakem zástupců odvětví. Všichni jsme pod tlakem a hovoříme tady o tom, že musíme být zodpovědní a tak dále. To je pravda hovoříme o technické záležitosti, protože jsme jaksi moudří a tak dále. Myslím si, že jsou tady ale dvě otázky, které jsou velmi závažné. První, kdy, když komise nerespektuje vlastní studii dopadů, tak jaká je hodnota takového posouzení dopadů? Jaká je hodnota vůbec toho rozhodovacího procesu komise, když komise není schopná dodržovat vlastní studii dopadu. To je naprosto eh, relevantní otázka. Měli bychom o tom také hovořit. A druhá věc, podle mého názoru, spočívá v tom, že pokud komise během svého rozhodovacího procesu vytváří tedy nesmysly, podle mého názoru to tak je, tak máme my povinnost, jak se s nimi hrát a, a pokračovat v tom? Já nevím, jestli to také, ale myslím si, že ne. Jsme rozumní lidé, jak říkal Matias Grote, tak o tom budeme hovořit ve skupině SAD a uvidíme, s jakým, rozhodnu, s jakým rozhodnutím nakonec přijdeme, ale myslím si, že by ta komise neměla skončit teď. A bez ohledu na to, jaké bude naše konečné rozhodnutí, jestli podpoříme tu námitku nebo nepodpoříme, Na tom nezáleží. Každopádně bychom měli hovořit o tom, jak je možné, že komise nezrespektuje vlastní studii dopadů, protože to je skutečně závažná otázka. Děkuji. Děkuji. A nyní kolega Bojlan. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poblahopřát Basovi k tomuto eh, návrhu. Rozhodně bychom měli toto odmítnout, tento seznam komise podniků, které mají jaksi mít zdarma přístup eh, k povolenkám. A myslím si, že není žádná, žádné překvapení, že eh, důvěra veřejnosti je tak nízká, když komise vlastně před námi tají výsledky vlastních eh, studií dopadů a zdá se, že tedy jediná inovace, o kterou má zájem komise, je inovace v číslech. 30 euro, to je skutečně nesmyslná cena vlastně tady počítáme s naprosto nesprávnou cenou eh, uhlíku, který potom vede, jak říkal kolega, k eh, obrovským nákladům pro eh, daňové poplatníky, takže skutečně tady komise nepostupuje dobře a měla by se teď snažit si napravit reputaci, aby nebylo možné ji za něco kritizovat. To znamená, skutečně teď chceme snížit emise skleníkových plynů a nikoli by nemělo být naším cílem dotovat podniky, které nemají zájem nic měnit a já bych skutečně poradila komisi, aby na to dobře pamatovala. Děkuji. Nyní kolegyně Gracia Pérez. Gracias, señor presidente. Creo que las intervenciones eh, que, que ha habido de, por parte de los distintos grupos muestran la complejidad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 musíme dojít k rozhodnutí. Když je to technická otázka, tak nakonec to bude mít dopad na politické a sociální eh, aspekty, čili nemůžeme to tady rozdělovat. Musíme posuzovat celou tu otázku ve celé své složitosti. Eh, výbor mm, nemá už eh, žádné pochyby. My si myslíme, že tento nástroj je důležitý v boji proti klimatickým změnám, ale abychom to mohli dobře používat, tak je třeba, abychom eh, měli systém, který bude flexibilní. Musíme jednou provždy vyřešit eh, pro problém eh, cen. Je třeba, aby tato cena nebyla tak nerovnovážná. Je třeba definovat přesně to, co souvisí s problémem delokalizací průmyslu. Takže to co navrhuje, toto stanovisko by vlastně úplně změnilo seznam eh, odvětví a po odvětví, pod odvětví a byly by mimo, eh, byla by mimo ta odvětví, která již eh, si udělala svoje plány na bázi 30 eur. A to je třeba také vzít v potaz, protože můžeme vlastně potom vyprokovat určité chování těchto podniků, které již se na to připravili a nyní se uh, Eh, nalizají v situaci, která se bude měnit. Takže je třeba toto všechno dobře zvážit. Já si myslím, že je třeba dojít k vyvážené ceně za tento uhlík, ale nemůžeme vytvořit systém, který bude eh, roztříštěný. Je třeba eh, napravit chyby, které byly provedeny v minulosti, ale přestože máme seznam, který může vést k delokalizacím, ať se nám to líbí nebo ne, průmysl nám přece je zcela podstatný v tom boji proti změnám, proti klimatickým změnám. A jak to řekla i kolega a koordinátor e, socialistické frakce, budeme to muset prodiskutovat, abychom e, nakonec rozhodli, zda budeme pro nebo proti. Takže nyní jsme e, skončili s těmito Eh, příspěvky a nyní dám eh, slovo Hansi Bergmanovi, aby nám odpověděl za, kom, za eh, komisi a odpověděl na otázky, které vznesli kolegové. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za to, že jste mi umožnili se zde vyjádřit. Je zjevné, že to je skutečně velice sporná otázka. A pro vaši informaci také mohu poznamenat, že ve směrnici o ETS, na které je toto rozhodnutí založeno, eh, je napsáno, že tento seznam eh, musí být přijat po diskuzi s radou. To znamená, že už ve chvíli, kdy bylo eh, toto ustanovení zapsáno do té směrnice, bylo zřejmé, že to je tedy důležité téma jak pro zástupce odvětví, tak pro společnost. Nejdříve se vyjádřím k té studii dopadů. Skutečně je pravda, že byla vypracována, byla zpřístupněna členským státům, když o tom hovořili a chtěl bych zdůraznit, že členské státy hlasovali a souhlasili téměř jednomyslně s jedním zdržením, že se na tomto shodli. Zpráva byla také zpřístupněna poslancům Evropského parlamentu. To znamená, že v žádném případě jsme neměli v úmyslu ji tajit před poslanci Evropského parlamentu protože samozřejmě tuto studii dopadů eh, musí mít k dispozici, aby mohli nějakým způsobem rozhodnout. Zazněla tady celá řada ekonomických a politických argumentů, ale nakonec tady máme právní posouzení. Směrnice ETS nám ukládá povinnost přepracovat tento seznam a komise je toho názoru, že tady v tuto chvíli se držíme zcela v limitu našich možností. Provedli jsme obrovské, obrovský zdě, sběr dat, protože směrnice nám ukládá sbírat data za poslední tři roka, eh, roky, to znamená, že sbírali jsme data z celé řady odvětví, tržní a tak dále. A potom jsme provedli výpočet Eh, abyste mohli být na seznamu, tak je třeba tedy se držet v nějakých eh, limitech, to znamená, potřebujeme tady mít priorita pro emise CO2, ale také cenu uhlíku. My jsme použili 30 eur, možná který je možné eh, při pohledu zvenčí toto považovat za příliš vysokou cenu, ale využívali jsme ji i minule a to proto, že bylo poměrně jasné ze směrnice ETS, že bychom měli použít cenu z posouzení dopadů eh, pro eh, balíček opatření do roku 2020 a právě ta cena byla 30 eur. Máme tady právní výklady, jestli tedy eh, je třeba použít tuto cenu nebo nejnovější údaje a my při přípravě na tuto práci jsme měli za to, že je třeba vzít v úvahu vše a proto jsme tedy provedli tuto studii posouzení dopadů a viděli jsme, že tedy Eh, jsou tady různé scénáře, je možné použít různé ceny uhlíku. A posoudili jsme, jaký by to mělo dopad na ten seznam odvětví, pokud by se použily různé ceny uhlíku. Skutečně jsme tady došli k závěru, že v tomto kontextu 16,5 eur by byla tady preferovaná možnost, ale je tady také jasně řečeno, že tento závěr nicméně ještě je možné pozměnit v případě, kdy se změní eh, rámec, politický rámec. To bylo tedy zapsáno do této zprávy loni. Jak víte, tak v lednu Evropská komise přednesla důležité návrhy, které se týkají klimatu a energetiky, sdělení například k energetickému a klimatickému rámci, kde jsme navrhli ten cíl 40 To bylo velice obtížné rozhodnutí pro komisi, těžce jsme se na tom shodli, eh, jak víte velmi dobře. Komise také navrhuje tu takzvanou rezervu pro, rezervu pro stabilitu trhu, která bude mít velký vliv na cenu uhlíku, abychom tedy eh, se vyhnuli takovému to snižování eh, cen. Také je tady ten známý backload. A tehdy tedy byla cena uhlíku 3,40 eura a ještě tedy šla dolů. Poté, co jsme eh, eh, přijali toto opatření, tak v tuto chvíli je cena uhlíku zhruba 6-7 eur a stále vzrůstá. To tady je skutečně změněný právní rámec, politický rámec. A řekl bych, že tedy proto i v kontextu toho, že potřebujeme stabilitu pro odvětví, to mělo samozřejmě také svůj dopad, jsme se rozhodli, že použití 30 eur stále by bylo správné správního hlediska a bylo by to stále v rámci tady mantinelů, které nám dává směrnice a členské státy s tím téměř jednomyslně souhlasily. Evropský, jako Evropský parlament samozřejmě máte formální povinnost toto posoudit, což děláte. A pokud tato námitka projde, tak mohu těžko říct, co se stane. Samozřejmě komise bude muset přijít s novým návrhem, protože samozřejmě musí existovat nový seznam, jak už se tady zmiňovalo, protože samozřejmě nejde, aby nebyl žádný seznam. A samozřejmě na jedné straně to ještě se vyžádá určité množství technické práce a také technické diskuze. A tady skutečně nemohu v tuto chvíli předjímat, jak dlouho to bude trvat. Už možná zmíním jenom jednu věc. Zaznělo tady také to, co se dělalo ve zbytku světa. My jsme se na to zaměřili velmi pečlivě a vzali jsme v úvahu také eh, Norsko, Lichtensteinsko a tak dále. A také jsme zaznamenali celou řadu dalších členských států, které něco, nebo dalších zemí, které něco dělají, ale ne dost na to, abychom mohli změnit pravidla. Samozřejmě do budoucna jsme optimističtí, ale to už je jiná věc. To nemůžeme brát v úvahu samozřejmě při rozhodování. A já myslím, že to je asi zhruba to, co jsem k tomu chtěl říci. Samozřejmě jsem ještě připraven odpovědět na další otázky. Mr. Eine Frage haben eh, Jednu otázku jste úplně obešel. A sice, jak dlouho to bude trvat, pokud to eh, dnes eh, odhlasujeme. A eh, dále máme tady hodně analýz a mnoho průzkumů a co to znamená v oblasti eh, win for profits, zda eh, budeme pracovat s 30 eury nebo s 16. Mohl byste to ještě objasnit a mohl byste eh, ještě jednou trochu upřesnit tu časovou osu. Říkal jste, že podniky do, rok, do dubna 2016 si musí opatřit povolenky na rok 2015. Tak mohl, mohl byste to potvrdit, zda to tak je, nebo zda to tak není a ještě jednou, jak dlouho to bude trvat, protože zatím to trvalo velice dlouho, než komise přišla s tímto návrhem a je základním právem parlamentu, základním eh, právem parlament, právem parlamentu eh, odmítat legislativu, eh, jestliže s ní nesouhlasíme nebo jestliže nám připadá nejasná. Tady je těch nejasností eh, opravdu mnoho, ale možná některé odstraníte svými odpověďmi. Takže za prvé datum, za druhé win for profits a za třetí, kdo zaplatí win for profits. Budou to spotřebitelé v oblasti energetiky, nebo kdo to zaplatí? Daňoví poplatníci? Tady byste to mohli ještě trochu osvětlit, abychom před odpoledním hlasováním měli k dispozici fakta. Adesso la parola Eichaut. Nyní uh, eh, slava panu Eichautové a potom dáme komisi možnost odpovědět. Děkuji, pane předsedo. Já také mám otázky na zástupce komise, protože zdaleka ne všechny ty odpovědi mi byly úplně jasné, abych eh, musím to tady si takto. Uh, Protože vy hovoříte o tom, že politický rámec se změnil, to je pravda, ale abychom se drželi faktů, v rámci studie dopadů berete v úvahu i backloading při tom vypočítávání ceny. Podívat, podívejte se na ty jednotlivé stránky, které jsem uh, citoval. Máte tam jednotlivé ceny včetně nebo tedy bez backloadingu. Takže to tam berete v úvahu, to chci říct jasně. A další věc je ty návrhy, o kterých hovoříte, tedy ten balíček do roku 2030 a MSR. To jsou návrhy, které začnou fungovat v roce 2021 a teď hovoříme seznam, který bude platný do roku 2020. Takže je třeba, abychom si jasně řekli, jaká jsou ta data. Máme nové návrhy, to je pravda, ale jsou, mají začít platit až po roce 2020 a tenhle seznam bude naopak do roku 2020. Další otázka. Vy jste říkal, že z technického hlediska Potřebujeme čas na vypracování nového seznamu a jsem rád, že jste zdůraznil, že skutečně vypracujete nový seznam, protože to chceme, chceme nový seznam. Nicméně není mi úplně jasné, eh, jak dlouho to bude trvat. To jste říkal, že nevíte. Vy už jste tam ale zahrnoval do toho i politické diskuze. Nicméně mě to teď úplně nezajímá, protože to v tuto chvíli vás ani tak zajímat nemusí. Z technického hlediska byste to mohli udělat do zítřka, protože v té studii dopadu už jste počítali i ty úspory nebo dejme tomu další příjmy pro členské státy, kde byste vzali cenu 16,5 eura místo 30, takže je tam naprosto jasně to stanovené v vy tady ten seznam už musíte mít k dispozici, to znamená technicky by se to dalo provést velmi rychle a já bych to od vás chtěl potvrdit. Potom politická dimenze to je něco jiného, to už je na politicích, ale chtěl bych slyšet od vás, jak rychle to z technického hlediska jste schopni zpracovat. Pokud je o business, o, o lobby, jenom pokud jde o kolegy, které mají obav, kteří mají obavy z 30 eur. Chtěl bych vás tady vyzvat, abyste, až příště budeme hovořit o reformě ETS a až si budete říkat, ne, ne, ne, ne neměňte ten systém, prosím vzpomeňte na to, že lobbysti v tuto chvíli používají argument, že už pracují s cenou 30 eur, ale když jsme hovořili Eh, na, o backloadingu, tak nám říkali, je, ale to by znamenalo, že se z 5 eur cena eh, změní na 6 eur a to je pro nás obrovský problém. A teď najednou se dozvídáme, že oni už používají 30 eurovou cenu, takže prosím řekněte nám jasně, jak to je, používáte 5 euro nebo 30 euro. A pokud používáte 30, tak prosím přestaňte s tím, eh, to takto má mást. Prosím, politici, buďme chytří, Prosím, donuťme podniky, aby byly konzistentnější, protože oni teď zatím používají jakýkoliv argument, jim přijde pod ruku. Adesso la parola alla commissione. Slovo komisi eh, k odpovědi. Okay, so thank you. Dobře, děkuji vám ještě jednou kdo tedy z toho bude mít eh, výhody a nevýhody z toho kratšího seznamu? My už jsme to nějak odhadli a samozřejmě pokud bude kratší seznam, tak budeme mít méně alokace zadarmo pro některá odvětví a proto tedy budeme moci tedy v aukcích prodat v nějaké hm, bodě v budoucnosti eh, prodat eh, více povolenek, ty příjmy z toho půjdou členským státům. To je, myslím, tam jasně napsáno. Také jsme hovořili o tom slavném Korečním faktoru, že by se mohl tady přepočítat ještě, to znamená, že by to eh, mohlo eh, přinést výhody těm, kteří zůstanou na tom seznamu, ale to už je méně jasné. Samozřejmě pokud budeme mít méně povolenek zdarma pro některá odvětví, tak budou moci tedy jaksi přenést náklady třeba na spotřebitele, zdražit eh, výrobky nebo budou mít menší zisky a to se přenese na akcionáře, to je potom další věc. Bude to ale samozřejmě různé v různých odvětvích. Jaký by na jejich eh, podnikatelské modely mělo dopad menší počet povolenek zdarma? Samozřejmě, jak už jsem říkal, vy jako parlament máte naprostou, eh, naprosté právo tedy eh, zamítnout tento seznam, ale jak jste se ptali potom na časový plán, v praxi je pravda, že máme veškerá data k dispozici, mohli bychom nový seznam vypracovat poměrně rychle, ale musím tady zdůraznit to, že v směrnice ETS eh, umožňuje také přidat nějaká, eh, nějaké podniky na základě kvalitativních kritérií, které jsou volnější. Máme zatím několik eh, odvětví, která byla na seznam, naopak právě přidána na základě kvalitativních kritérií. A do budoucna tedy, pokud budeme mít kratší seznam, tak pravděpodobně budeme mít daleko větší počet žádostí od podniků, které budou chtít být začleněny na seznam na základě kvalitativních kritérií, což potom bude trvat další dobu. Takže si myslím, že tady je velká míra nejistoty ohledně toho, jak by to potom v praxi fungovalo. Jak říkal pan Eckhout, tak je pravda, že backloading už byl do některých výpočtů započten, to musím souhlasit, ale zatímco souhlasím, že tady MSR a rámec 2030 jsou konkrétně tedy zaměřené na období až po roce 2020, tak je jasné, že to bude mít eh, dopad na důvěryhodnost celého ETS. A když jsme tyto návrhy vypracovávali, tak důvěryhodnost ETS eh, byla velmi nízká. Možná je to dnes už trošku jinak. Doufám, že jsem odpověděl na veškeré tyto otázky. Grazie. Děkuji. Myslím, že proběhla opravdu široká diskuze k tomuto bodu a jistě, že pochyby a jistě, že um, frakce budou moci ještě prohloubit svá hodnocení. A nyní vám připomínám, že budeme dnes odpoledne o tomto hlasovat. A nyní přejdu k spojené diskuzi, k spojené diskuzi o bodech 7 a 8. Jedná se stále o námitku podle článku 106 jednacího řádu. Je to nařízení komise, kterým se nahrazuje příloha 3 směrnice Evropského parlamentu a rady z roku 2008 lomeno 98 o odpadech a o zrušení některých směrnic. A bod 8, tam je to také námitka podle článku 106 Jedno se o rozhodnutí komise, kterým se mění rozhodnutí 532 eh, z roku 2000 o seznamu odpadů. Eh, já bych eh, předal slovo kolegyni Kostingerové, která tuto námitku předložila a potom budeme diskutovat o obou bodech a vyslechneme si názory různých frakcí. Takže Elizabeth, máš slovo. Děkuji vám, pane předsedo velice rychle eh, k těm eh, námitkám. Eh, já o nich pojednám o obou najednou, abychom pak ještě měli čas o nich debatovat. U té první námitky jde o změnění přílohy 3 u nařízení o odpadech a klasifikaci a označování a druhá námitka se týká změnění evropského seznamu odpadu a označování nebezpečí nebezpečných odpadů. Eh, u té první námitky eh, je problém se změnou v příloze 3. Rámcová směrnice eh, odpadu definuje relevantní vlastnosti velice vágně, takže tady jde o určité uznané normy, které existují nyní v členských státech. A za druhé nejsou stanoveny žádné hraniční hodnoty, což vlastně znemožňuje Eh, tu eh, rámcovou směrnici eh, provádět v některých oblastech a je to tady dohnáno eh, ad absurdum. Například vlastnost ekotoxicita byla úplně vyjata ze současného nařízení a je to ponecháno eh, na členských státech na základě posouzení dopadu komise. A čtvrtý bod je eh, pozměnění některých zavedených kritérií, například u vlastnosti dráždivost tady může docházet ke, k problémy se zbytky po spalování spalování, které jsou využívány eh, na eh, biomasu, například spalování dřevných odpadů eh, které obsahují CaO, respektive CaOH2 a e, po e, karbonizaci e, tyto odpady jsou považovány obvykle za bezpečné a není v našem zájmu, aby najednou spadaly do nebezpečných. Další námitka se týká změnění evropského seznamu odpadů a tady jsou doplněny tři, tři jako je kovová rtuť, a stav, částečně stabilizovaná rtuť a e, dále e, ještě další prvky. A u těchto e, nových nebezpečných odpadů a no, opravdu není nutné, aby, byly, aby to bylo podřazeno tedy obsahy s odpa, odpady s obsahem rtuti aby byly eh, pokryty. A to znamená, že eh, ten současný eh, seznam. Já se omlouvám, je to velice složité. De facto z toho plyne, že Eh, na to nelze nijak jednoduše eh, odkázat na tento seznam. A ten problém je v tom, že tady v podstatě vznikají eh, duplicity a v členských státech to vzniká, nejistotu, vzniká nejistota ohledně tohoto seznamu. Je pravda, že je to velice komplexní a technický problém, nicméně já jsem velice napjatá na vyjádření komise. Grazie. A nyní jsme měli požadavek kolegyně Meissnerové, eh, tak jí dám hned slovo. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, já jsem si to vyslechla a můžu říci, že ALDE se nemůže hlasovat pro tento návrh, protože z našeho pohledu je tento seznam uživatelsky přívětivý a kolegyně Kestinger neřekla, že ta námitka se obrací také proti tomu, že jsme na to neměli dost času. Ten čas nemáme a v členských státech, například Rakousko, když něco požaduje a ostatní ne, tak to není vždy proveditelné, ale tentokrát to proveditelné je. My přenecháme ty technické otázky expertům komise a má frakce nevidí žádný problém s touto námitkou, protože tady jde o opatření, která už máme na stole a jde o přizpůsobení se mezinárodní legislativě, což děláme neustále. Takže my jsme o tom diskutovali a myslíme si, že komise může eh, postupovat tak, jak dosud a nebudeme tu námitku podporovat. Grazie. Děkuji. Pokud eh, někdo jiný nežádá o slovo, tak bych předal slovo eh, komisi, aby mohla odpovědět na dotazy. Thank you. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem eh, vedoucím eh, jednotky, která se zabírá, zaobírá eh, řízením v oblasti odpadů, také zastupuji generálního ředitele v tuto chvíli. A já bych chtěl na začátek říci, že ty, dvě, ty dva návrhy nařízení, která se týkají eh, nebezpečných látek a vůbec řízení eh, odpadů, eh, ne, nepřistála na stole jen tak čista jasná. Je to výsledek pětileté práce, proběhlo více než deset odborných schůzí, také několik jednání v rámci výboru, který se zabývá odpadem a také proběhlo několik velmi rozsáhlých posouzení dopadů. Ta technická komplikovanost tohoto dokumentu je velmi vysoká samozřejmě, ale jsme velice rádi, že většina aktérů návrh nařízení podporuje. A ve výboru pro odpady jsme měli jasnou většinu členských států, které hlasovaly pro. Bylo 24 hlasů pro těch tato nařízení a pouze tři členské státy, Rakousko, Řecko a Polsko, hlasovali proti z různých důvodů. Teď projdu jednotlivé argumenty, které zazněly eh, v návrhu eh, paní Kestinger. A předem se omlouvám, protože toto téma je velmi složité a myslím si, že je důležité pro tento výbor, aby měl k dispozici veškeré nezbytné informace k tomu, aby mohl rozhodnout. Takže můj příspěvek bude poměrně dlouhý a podrobný a za to se předem omlouvám. Pokud jde o nařízení o nebezpečných eh, vlastnostech, tak v návrhu usnesení se, jsou tedy prezentovány tři procedurální argumenty. Nejdříve tedy se tam uvádí, že komise zašla nad rámec svého mandátu, že tedy teď mění přílohu 3 eh, v té směrnici vzhledem k, k vědeckému eh, pokroku dosaženému. Nicméně Komisi v tomto tedy podpořil také výbor pro odpady. A komise tady chce dělat něco ještě více mechanického než jenom běžnou technické pozmění. My prostě eh, tuto legislativu slaďujeme eh, s požadavky v chemické legislativě. Ty nebezpečné vlastnosti jsou teď uvedeny v nařízení z roku 2008 o klasifikaci označování a balení chemických látek. A toto nařízení v podstatě odráží technický a vědecký pokrok a slaďuje naši chemickou legislativu v harmo- s harmonizovaným systémem OSN pro klasifikaci a označování chemikálií. Další argument v návrhu usnesení je, že výbor pro odpady vypracoval pouze jedno stanovisko k dvěma návrhům nařízení. Nicméně já se obávám, že tento argument nemá žádnou váhu. Výbor vypracoval dvě stanoviska Hlasovalo se dvakrát. To znamená, jsou dva oddělené záznamy eh, v rejstříku. Je pravda, že to hlasování probíhalo simultánně, sou, současně, ale je to prostě proto, že jsou ty dva návrhy eh, velmi úzce propojené. Bylo to tak jasné, že proti tomu nikdo nic nenamítal. A to ani ty členské státy, které hlasovaly proti. A myslím si, že to je také důvod, proč eh, o těchto dvou tématech vlastně dnes máme společnou rozpravu. Pokud jde o obsah, tak ve vašem návrhu usnesení se tvrdí, že definice v návrhu nařízení jsou vágní, otevřené výkladu a způsobily by právní nejistotu. Nicméně nebezpečné vlastnosti jsou teď přesněji definovány v tom návrhu nařízení, než jaké jsou v současnosti. A máme tam také navíc ty kódy. To navíc zvyšuje jistotu. Dále je pravda, že definice nebezpečných látek u těch dráždivých by znamenaly, že celá řada eh, látek, jako třeba produkty z eh, stavebnictví, bourání, spalování, by byly nyní klasifikovány jako nebezpečné. Nicméně toto není převládající názor mezi odborníky. A samozřejmě tato námitka, tuto námitku tedy nezdílí většina členů výboru pro nakládání s odpady. Komise každopádně tuto záležitost ještě vyjasní, a to prostřednictvím eh, pokynů, které chceme vydat a jasně v nich řekneme, že tyto typy odpadů tedy nemají eh, dráživé vlastnosti, protože prošly dekarbonizací a proto ten nebudou považovány za nebezpečné odpady. Dále je zde argument, že návrh nařízení neposkytuje definici nebezpečných, nebezpečné látky 14, ekotoxinů, ale ona tam ta definice je, ta stávající. V důsledku toho nevzniká žádné právní vákuum, ačkoliv komise tady souhlasila, že nechá vypracovat studii, která vezme v úvahu i možné dopady v návrhu usnesení dále je uvedeno, že členské státy budou muset přizpůsobit svou legislativu dvakrát, tedy nyní a potom po druhé v momentě, kdy bude k dispozici posouzení eh, dopadů k nebezpečné látce číslo 14. Nicméně to je těžko zdůvodnitelné, protože naším cílem je Eh, přijmout takové nařízení, které bude přímo účinné a nevyžaduje tedy žádnou transpozici, žádné přepracování do vnitrostátní legislativy. V návrhu usnesení je tady také uvedena námitka, která je zložena na tom, že nebylo zpracováno posouzení dopadů, to je tedy procesní námitka. Nicméně, já bych chtěl zdůraznit, že pro opatření v rámci přeskumu ve výborech není potřebné tady celkové posouzení dopadů. Nicméně to základní nařízení bylo tedy podrobeno plné studii dopadů a tam byla začleněna celá řada dalších vědeckých eh, argumentů a během těch pěti let, kdy jsme se připravovali na tyto dva návrhy, jsme se sbírali celou řadu dat i ze zástupců jednotlivých odvětví a tak dále. Pokud jde o změny eh, v příloze eh, nebezpečných látek a tady odpadů, tak pokud jsem to správně pochopil, ve vašem usnes- návrhu usnesení je uvedeno, že Evropská komise navrhuje radikálnější přepracování seznamu odpadů, než by měla. My jsme eh, v roce 2008 nechali vypracovat studii, která navrhla úplně novou strukturu pro seznam odpadů Nicméně my jsme nakonec od této možnosti upustili, protože bylo jasné, že vnitrostátní orgány a ani jednotliví aktéři si netřáli radikální změny, prostě jenom vzhledem k tomu, jaké náklady by takovéto změny eh, znamenaly a že by ty náklady převážily pozitiva. Dále zde uvádíte argument, argumenty, které naznačují, že jste plně nepochopili, jak vlastně funguje v praxi ten seznam odpadů. V tom seznamu máme tedy absolutní položky, které určují typy odpadu, které musí být považovány automaticky za nebezpečné nebo bezpečné. A potom tam máme zrcadlové položky, kde tedy je třeba ještě případ od případu posoudit, zda tento typ dopadů jak si obsahuje nějaké nebezpečné látky či ne. Dále jsou tam určité flexibilní mechanismy zabudované do tohoto systému. A ty jsou také eh, samozřejmě v eh, rámcové směrnici o odpadu a umožňují členském státu klasifikovat něco jako odpad, který není nebezpečný za určitých podmínek i v případě, že obecně je nějaká látka definována jako nebezpečná. Toto tedy už v současné situaci funguje, to zachováváme a všechny členské státy, kromě Rakouska, eh, tedy souhlasí s tím, že tento základní návrh chtějí zachovat. Nevím, jaký systém by chtělo eh, zavést Rakousko, ale je mi jasné, že strukturální změny by byly velmi eh, že by měly velmi negativní dopad jak eh, z ekonomického hlediska, tak z ekologického. Dále eh, ve vašem textu uvádíte, že ty nové nebezpečné vlastnosti nebyly ty v úvahu, když jsme tady měnili seznam odpadů. Je tady uveden konkrétní příklad ve vašem návrhu usnesení. To znamená, že některé látky by měly být považovány za nebezpečné, měly by být označeny hvězdičkou, nicméně naše studie dopadů, která byla provedena, nenavrhuje, že tady nepředpokládá, že by revize nebezpečných vla, eh, vlastností měla mít velký dopad na položky v seznamu odpadů. Pokud jde o konkrétní případ ve vašem návrhu usnesení, tak tam chci říct, že tato látka už dnes by měla vykazovala jednu nebo dvě nebezpečné vlastnosti a v zápisu z jednání výboru pro odpady komise už souhlasila s tím, že seznam odpadů zreviduje a vezme toto v úvahu, že tady toto projednáme se členskými státy, že tady baterie tam vezmeme v úvahu. Pane předsedo, já bych závěrem chtěl, chtěl požádat tento výbor o to, aby nepodpořil tyto dva návrhy na usnesení. Jsme toho názoru, že tyto dva návrhy na řízení jsou jasné a představují velké zlepšení v porovnání se stávající situací. Za druhé, pokud tyto návrhy usnesení budou schváleny, ocitneme se v situaci, kdy budeme mít nesoulad v naší legislativě. Protože nařízení CLP bude tedy plně účinné už od příštího roku a to nebude v souladu s rámcovou směrnicí pro odpady. A třetí věc, neměli, nebyli bychom schopni plnit své mezinárodní eh, závazky, pokud jde o úmluvu o rtuti. Jedna ze změn, kterou navrhujeme, je právě zaměřená na zajištění toho, že odpad, který obsahuje rtuť, bude považován za nebezpečný. V každém případě vás mohu zcela ujistit o tom, že komise je připravená ještě odvést dodatečnou práci, vydáme pokyny. abychom zajistili harmonizované uplatňování seznamu odpadů a také seznamu nebezpečných vlastností. A budeme také dále pracovat na té látce nebo na té vlastnosti 14, tedy jako toxicitě, a také budeme dále pracovat na těch bakteriích. Ještě jednou děkuji a omlouvám se za poměrně dlouhý a komplikovaný příspěvek. Děkujeme komisi za toto vyčerpávající vysvětlení a nyní, jelikož již nemáme další body na pořadu dne pro dnešní dopoledne, tak eh, se uvidíme dnes odpoledne ve tři a budeme pracovat a pokračovat v naší práci.